Kolegové, dobré odpoledne. Můžeme přijmout program? Děkuji. A také bychom měli odsouhlasit zasedání ze schůzí, tedy 8. prosince, 12. prosince, 12. ledna, 25. ledna, 6. února. Pokud nemáte žádné připomínky nebo námitky, tak eh, eh, můžeme považovat za odsouhlasené. Děkuji. A nyní pár oznámení. Chci připomenout tři. Dnes odpoledne v půl šesté se bude konat společné zasedání podle pravidla 55 s našimi kolegy z výboru Jury. Bude se to týkat eh, tedy zveřejňování informací o daní z příjmu ze strany některých podniků a poboček. Jak asi jste již byli informováni sekretariátem zítra ráno v 8 hodin, se bude konat eh, společné zasedání s výborem LIBE. Budeme jednat o prevenci zneužívání finančního systému pro účely praní špinavých peněz teroristy. A samozřejmě E, takže e, vše se podle toho uspůsobí. Dále 16. února se sešli koordinátoři a koordinátorů a toto je rezumé. Za prvé e, dohled nad akty, delegovanými akty, PSD2. Koordinátoři se dohodli, že se bude konat výměra názoru 9. března 17, 2017 o ekvivalenci třetích zemí eh, s, EAS, s ESASem a s, e eh, s komisí. Potom ekonomický dialog a výměna názoru s se proběhne během mimořádného zasedání výboru 21. března 2017 ve 3 hodiny odpoledne. Ekon také i požádá o povolení na dvě cesty mise do Aten a do Lisabonu v rámci e, pracovní skupiny pro finanční pomoc. CCCTB, eh, koordinátoři se dohodli, že pozvou národní parlamenty, jejich zástupci, aby se zúčastnili na jednom eh, zasedání výboru, kde budeme projednávat eh, tuto agendu společného daňového základu. To bude ve druhé polovině 2017. A nakonec, asi jak víte, tak i výbor ECON v mm, se ocitli v docela nenormální situaci, pokud jde o volby ehm, předsednictva, což v podstatě znamená, že Byron je nefunkční a za těchto okolností koordinátoři Ekonu a předseda rozhodli, že vyšlou apel na e, předsedy politických skupin, tak aby nalezli řešení a to co nejdříve, které umožní jmenovat Eh, předsednictvo podle pravidel jednacího řádu a eh, tedy čekáme teď na kroky ze strany předsedů frakcí, tak aby mm, eh, byli připraveni jednat podle jednacího řádu, to znamená, aby byro bylo kompletní a učiníme nezbytné kroky my sami, pokud Eh, ne, nebude přijato eh, rozhodnutí na úrovni celé frakce, tak podnikneme kroky sami. Máte k tomu něco, pane předsedo? Já se jenom ptám, zdali my jsme určili si deadline, termín? Ano. Ano. Ano, s politickými skupinami očekáváme, že to proběhne v nějaké patřičné době. Ano, máme datum. Já myslím, že teď není nutné tady to datum sdělovat. Zpráva o interinstitucionálním jednání, respektive trialozích. 4. února se konal trialog o e, lepším dohledu nad finančními programy do roku 2020, 17 až 20 a dospěli jsme k politické dohodě. Takže Očekáváme, eh, že proběhnou konzultace teď, té, co eh, skončí eh, ta technická část, a bude to 22. března. Dnes večer se bude konat další trialog o EFA. Dobře, teď můžeme tedy přejít k bodu 5, což je bod, který se týká pozměňovacích návrhů o evropských fondech rizikového kapitálu a evropských Evropských fondech sociálního podnikání a e, máme zde e, zpravodajku paní Pětikajnen. Pokud jde o tuto zprávu, tak v podstatě tady e, to není dost, není žádná komplikace, jak to vypadá, takže zde neexistují názorové rozdíly, je zde docela velká schoda, takže mm, v podstatě je zde ochota na všech stranách právě, aby jak si tyto eh, fondy řádně fungovaly v celé Evropě. Ale eh, my jsme diskutovali především o minimálních investicích, tedy otázkách minimální investice. Zde je velká podpora, aby eh, tady byla zachována ta úroveň minimálních investic, takže hm, to bude hm, Tady proběhla velká diskuze, eh, když jsme diskutovali o, eh, v prvním kole o tomto rizikovém kapitálu, ale zde schoda. Já bych ráda se snažila o nižší eh, minimum, nižší limit, pokud jde o retailové malé investory. Mm, mm, mm, takže důvod, proč bych chtěla, aby pro ně ten limit byl nižší nyní, zde, jak víte, hodně mm, si půjčují eh, mezi sebou, eh, tedy subjekty, dost neoficiálně a je to docela rizikové. A kdybychom to regulovali, tak ty investiční možnosti pro ty malé investory mm, mm, budou lepší. A samozřejmě vždycky samozřejmě budou investoři, kteří, kterým jde o vysoké eh, vysokou výnosnost, tudíž je tam vysoké riziko. Ale mm, mm, mm, často ty produkty jsou dost komplikované, sofistikované a ti investoři mi rozumí. A potom to riziko je eh, samozřejmě dost vysoké. A takže buď solární, eh, třeba když šlo o solární hm, panely, zdali uspějí, pokud je obnovitelné zdroje a no, tak nebylo všechno, takže to bylo dost rizikové například. Takže já si myslím, že by stálo za to právě, a to navrhnu teď jako kompromis, kdyby eh, komise mohla aspoň do budoucna zvážit, zda bychom nemohli mít eh, hm, nějakou tedy tu eh, strukturu pro malé investory s nižším eh, limitem pro požadovanou investici. A třeba i ten strop pro maximální investici, tedy takové rozpětí tam stanovit. A zdá se, že ale většina je pro eh, zachování toho stávajícího limitu pro minimální investice. A potom komp- nejkomplikovanější záležitost, mm, to je ten požadavek na vlastní mění. Tady existuje dost e, velká různorodost požadavek, pokud od 100 tisíc mm, a e, aspoň tedy jedna čtvrtina by byly ty fixní režijní náklady. A potom na druhé straně zde jsou ti, kteří nechtějí žádný počáteční kapitál, žádné vlastní mění, aby e, musel tam být a aby to byla hm, jedna osmina těch režijních nákladů. A zde my se snažíme teď ve výboru Ekon se nějak dohodnout a snažíme se jít co nejníže to půjde, pokud jde o tyto požadavky na vlastní kapitál. My víme, že ten problém s naším rizikovým kapitálem, s těmito fondy, Ehm, ve srovnání s jinými eh, kouty světa je právě ten, že my zde máme ty otázky těch malých fondů, ty, ty přeshraniční záležitosti a čím tvrdší řeší ty podmínky pro ně jsou, tím hůř se zakládají ty fondy a skutečně my je potřebujeme, my potřebujeme ten rizikový kapitál a investice do něj, tedy investory potřebujeme. Potom opět docela legitimní Eh, názor na druhé straně je, a co pak, když, eh, nebo když, eh, samozřejmě riziko je tam vždycky, a co když tedy se to nepodaří, no ale to je, přece to vyplývá z povahy samotného, samotné investice, tady jde o rizikový kapitál. A ono vám to stejně nepomůže, jestli máte 100 tisíc nebo jednu čtvrtinu fixních, fixní režie protože když přijdete o 80%, 90%, tak o ně prostě přijdete. To je důvod, proč jsme obecně velice skeptičtí k tomu, abychom zde eh, eh, měli tu strukturu pro retailové investory. Přece hm, měli by vědět, do čeho investují, aby tato to připraveni. A teď pokud jde o tu legitimní potřebu, to znamená, aby ti správci fondů eh, se chovali, zjednali zodpovědně, zodpovědně, no tak to je další téma. A to je, jak my zajistíme e, skutečně řádný dohled e, nad, těmi, nad tou zprávou fondu. Je třeba mít lepší dozor na těmi fondy a na druhé straně zde je třeba mm, vytvořit skutečný trh, evropský trh rizikového kapitálu. To je v zájmu naší společné unie, ale to neexistuje zatím, protože různé státy mají různá pravidla pro eh, registraci firem, mají růz, rů, rů, různé systémy dohledu, různě si vykládají předpisy a to je těžké pro ty fondy, aby vůbec mohly potom podnikat v jiných státech. Můj původní návrh byl, aby ESMA, Evropská unie, aby tedy mm, eh, se postarala o registraci a ne ty příslušné národní orgány a aby i ESMA prováděla dohled. Dobře. Ano, tady jsme slyšeli, že by to byla velká změna a že asi Eh, radě se nebude chtít jít tímto směrem. A poté, co jsme diskutovali s různými zdroji, včetně zástupci agentury ESMA, tak to vypadá, že eh, by to byl dobrý návrh. Proto to navrhuji v pozměňovacím návrhu a vypadá to, že je zde podpora, podpora i ze strany některých jiných politických skupin. Tady jde o to, že my jsme proto, aby ESMA hrála velkou roli, tak abychom eh, skutečně eh, harmonizovaně přistupovali k eh, přeshraničnímu marketingu, ke, k harmonizovaný způsob zprávy těchto fondů ve všech členských státech. Takže ty příslušné národní orgány vlastně by pak mm, mm, mm, prováděly registraci i dohled, ale ESMA by měla právo mm, vydávat detailní standardy pro proces registrací, pokud jde o e, tedy obsah té dokumentace, pokud jde o komunikaci, pokud jde o ty minimální požadavky i pokud jde o dozor a ESMA by také měla přístup k těm e, databázím, těm registracím, mohla by, revi, mohla by e, an, zkoumat, e, jak ty národní orgány registrují tyto fondy a případně by mohla i intervenovat, kdyby zjistila, že ten proces registrace nebyl v souladu, anebo že ten dohled neprobíhá, jak má. A eh, možná, že byste mm, dojde k politické dohodě a tedy ke změně. Já doufám, že tady nalezneme schodu. A v neposlední řadě je to otázka eh, toho, té market, toho marketingového pasu a managementu zprávy fondu. Eh, to jsou myšlenky, které jsou také vzduchy, ve vzduchu já zde říkám, že by to mělo být oboje, jak tedy marketing, tak i management, zpráva fondu, ale pokud společně se nedohodneme, jak by to mělo vypadat, tak eh, budeme aspoň doufat, že komise se tím bude zabývat a objasní tyto body, aby bylo jasné, že se to týká toho, té zprávy managementu fondu aspoň. Takže to je všechno potřebné a doufám, že a já teď eh, se snažím pracovat rychle na této agendě a snažím se o co nejširší kompromisy, aby zde parlament vystupoval jednotně abychom pak mohli začít vyjednávat s radou. Děkuji, pane předsedo, děkuji nyní za SAD, za pana Kocelina, pan Luigi Morgana. Sí, ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já především chci omluvit kolegu Konsolína, eh, protože se eh, mu nepodařilo dorazit, ale pověřil mě, abych řekl pár jeho názorů. Takže vám to přečtu aby to bylo co nejjasnější. A to především poděkuji. Chci poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, a to především kolegyni Pěty Kajnen. A především kvituji, že zde existuje hodně pozměňovacích návrhů, které ošetřují i naše priority a obavy, Ehm, tedy eh, i hm, poslanců, kteří jsou z ostatních politických skupin a zemí. Takže je třeba, aby zde existovala, existoval velký eh, prostor pro kompromisy. Za prvé, první naše obava, to se týká toho management passport. Takže v tomto ohledu jenom prostě jednoduše, tedy ti manažeři, správci, kteří budou eh, registrováni tak budou mít k dispozici tento management passport, stejně jako ti, kteří mají licence, tak to asi by nebylo v souladu s navrhovaným textem. Takováto změna by vedla k situaci, kdy v podstatě mm, by jenom někteří museli respektovat eh, požadavky, eh, které ty větší by museli mm, respektovat tvrdší mm, eh, požadavky než ti ostatní. A pokud jde o vlastní kapitál, tak nebo vlastní mění, návrh komise a ESMA, mm, má, prá, má úkol je stanovat tuto úroveň, tento limit a to je třeba, aby bylo upraveno v nařízení jako takovém. A nakonec je třeba mít větší jistotu, mm, právní jistotu. Někteří poslanci mm, chtějí navrhnout pozměňovací návrhy a to eh, mm, právě, které se týkají těchto bodů i proto, aby zde byl prostor se dohodnout na kompromisech, samozřejmě s tím, že se zachová ta obecná struktura. Jako třetí bod zdůrazňujeme ten aspekt eh, eh, eh, komise. Orgány dohledu nemohou samozřejmě ale ukládat nic těm národním orgánům, ale měly a jaké náklady by měly ty fondy mít. Ale samozřejmě je třeba, aby eh, i ty příslušné orgány měly větší pravomoci kontrolovat toto a to především ty náklady, protože to je otázka eh, hospodářské soutěže, protože ta by mohla být eh, narušena, kdyby někde, v některých státech tedy ten režim byl striktně, striktnější, pokud jde o ty poplatky, které mohou vybírat než jinde. A dále eh, důležité téma, a to je otázka eh, eh, produktů hm, venture capital a sociálního podnikání. To je prostě kategorie produktů, které by měly především se zaměřovat na některé ekologické, environmentální cíle, měly by participovat na transformaci směrem k zelenému eh, životnímu, tedy k, směrem k ekologii, k ekologickým investicím a takže mm, to znamená, měly by být určeny těm investorům, kterým leží na srdci eh, životní prostředí, jako stínový zpravodaj z SAD, tak eh, my chceme právě v těch pozměňovacích návrzích i pledovat pro větší roli agentury ESMA. Zde mm, kolegové z velkých eh, frakcí také eh, předkladají své eh, mm, pozměňovací návrhy, stejně jako my, tedy jde jim o stejné věci jako ten management passport, jako jde o ten dohled, tedy agenturu ESMA, i jako jde o ty poplatky mm, těchto fondů. Takže to je něco, co eh, jak si jde napříč všemi politickými skupinami i různými národnostmi našich kolegů. Děkuji a další řečník za EKR. Ne, dobře. To jsou za zelené, děkuji. Já chci omluvit Filipa Lamberse, který tady dnes není, stínového zpravodaje, chci říci, že věříme, že jednání ehm, by, ehm, budou, eh, rychle povedou k závěru. Toto vyjádřili všechny zúčastněné strany před dvěma týdny ve Štrasburku. Několik konkrétních poznámek jménem Filipa. Chceme podpořit zpravodajku posílení ESMA i její záměr vytvořit režim, který by zajišťoval jak marketing, tak management. Ehm, bereme mm, na vědomí ochotu snížit investiční práh pro investování do fondů. Pokud bude většina pro, tak ehm, opatření na ochranu drobných investorů by bylo třeba odpovídajícím způsobem snížit. Například test bohatství drobných investorů i dlouhodobé investiční fondy. Víme, že většina politických frakcí nyní navrhuje vlastní požadavky na fondy, které se zaměřují pouze na kontinuitu, úrovni, která odpovídá jenom několika týdnů kontinuitě v závažné krizi. Věříme však, že vl- požadavek na vlastní fondy by měl eh, krýt i eh, očekávaná umoření bez vynucení prodeje. Eh, požadavky na vlastní fondy jsou stanoveny jako podíl aktiv a procento se může lišit podle velikosti fondu a existenci smluvních omezení. Trváme na nutnosti přijímat opatrnější přístup při rozšiřování eh, škály aktiv, které, kterých eh, mohou eh, fondy EUK investovat. Ehm, nárokovatelné podniky by, měly, by se měly lišit podle načasování investice. První investice do EUVECA by měla být omezena do podniků, které zaměstnávají méně než 150 osob s ročním obratem pod 50 milionů euro. V době druhé investice EUVECA by se to mohlo rozšířit na podniky, e, které zaměstnávají do 490 osob e, ve všech fázích investic by mm, ovšem nemělo být akceptované obchodování na regulovatelném trhu, neregulovaném trhu. E, jménem Filipa chci navrhnout e, požadavky na dotatečné informace pro fondy EUVK, především věříme, že tyto fondy by měly v výroční zprávě obsahovat popis toho, jak eh, mm, zohledňují ekologické faktory a jak přispívají jejich investice k inovacím s používáním indikátorů ze scoreboardu ESMA. Domníváme se, že když EU eh, e převezme legislativní iniciativu, tak by měla zajistit, že dostane dostatečná data, která odpovídají politickým cílům Unie. Děkuji. Děkuji. Nevidím tady žádné stínové zpravodaje, takže catch the eye. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že to, co tady bylo, eh, to, co paní eh, Pěty Kajnen tady přednesla, tak podporuji. Zpravodajka se rozhodla pro pragmatický, přiměřený přístup pro regulaci EUSEF a e, je to nutné nejenom proto, že dosavadní regulace nedostatečně odpovídala stanoveným cílům, a totiž e, podnikání a podpory, tedy podnikání a inovace v evropské ekonomice. Máme stále má, dostat malé kapacity pro equity financování rizikový, fond rizikové kapitálu jsou omezené, bez, stále zaostáváme v mezinárodním srovnání, proto tyto výzvy musíme řešit. Podaří se to jenom, pokud bude um, správní, eh, správní pravidla pro manažery fondů, které budou fungovat. Tyto mm, administrativní pasy mm, Mm, musí být eh, přiměřeným způsobem stanoveny, protože chceme evropský kapitálový trh, nikoli eh, to stále nějak, eh, stále nějak zalepovat díry. A to odpovídá také mm, přizpůsobení příslušným směrnici, což manažery EUVK mají Eh, požadavky na kvalitu, ale jejich obchodování zajištěno ring fencingem. Nejsou to, není to srovnatelné s manažery ASF, co se týče velikosti. A proto přístup eh, SIRPy považuji za smysluplný a eh, zasluhující si podporu. Co se týče důsledku pro ESMA, tak tady potřebujeme realistický přístup, dávat kompetence ESMA které ani neusiluje, ani si je nemůže dovolit, asi by nevedlo k cíli. Děkuji. Děkuji, Pervanš, Beres? Děkuji zpravodajce um, za um, přístup, jakým reviduje tuto směrnici. Máme společné cíle Um, a je, ta legislativa ty cíle nedosahuje, takže je nutné ty věci revidovat. Ehm, hodně příspěvků se týkalo roli ESMA. Je třeba mm, důvěřovat ve e, stávající struktury ESMA, abychom um, Mm, tedy pokračovali v duchu legislativy, která byla v minulosti. Jde o to chránit eh, drobné investory, to musí být taky součástí našich um, cílů, proto jsem eh, tam navrhla pozměňovací návrh eh, s povinností identifikovat právní subjekt a domnívám se, že to, tento návrh je ehm, stojí za to tedy akceptovat. Mm, jak řekl stínový zpravodaj, domnívám se, že mm, vytváření si zelené, zelené ehm, ho označení a vytvoření výborů v rámci členských zemí, to je třeba lépe vyvážit. Musíme umožnit členským státem, aby mm, vykonávali dohledovou práci. Musíme um, zohlednit to obrovské úsilí, které to obsahuje. Co se týče makroprudenčního aspektu, tak myslím, že tomu je třeba věnovat pozornost. Důležité je, aby byly rovné pracovní podmínky mezi těmito fondy, také je tady celá otázka toho pasu. Zda máme tedy hodný pas a, co, co, a dále, co se týče mm, kapitálu, equity, rizikového kapitálu, sociální podnikání měly by mít stejné, stejný kapitál, který je požadován v MD Musíme věnovat pozornost tomuto, abychom zajistili řádný dohled a regulace těchto fondů. Musí to být atraktivnější, ano, ale současně nechceme vytvářet nové hedge fondy. A mutualizovat. Děkuji. Nemám tady žádné další Eh, žádovky, žádosti o slovo, proto bych dal slovo komisi. Děkuji. Děkuji za pozvání. Eh, chci připomenout, já souhlasím s tím posouzením, které už proběhlo, um, od roku 2013, kdy jsme byli svědky určitých úspěchů, ale nebylo to dostatečné, proto chceme revidovat obě, oba tyto rámec když mluvíme o mm, cílových konzultací, které jsme dělali pro UVEKA, spe, UVK specificky, tak eh, bylo jasné, že jsme některé věci um, tam nezačlenili, že eh, jsme to přehlédli, že tam bylo cílená zlepšení um, a díky tomu by tyto rámce byly úspěšnější. Jedno číslo my stále um, zaostáváme za USA, co se týče velikosti uh, Eh, trhu eh, rizikového kapitálu, jak mm, fondů, velikosti fondů, tak celkového trhu. Takže tady je velký potenciál v Evropě, kterého je možné stále využívat. Dvě klíčové změny, které navrhujeme. Jednak otevření managementu těchto fondů, a já jsem rád, že většina těchto mm, mm, zpravodajů, které kteří promluvili s tím souhlasí, to by umožnilo eh, marketing těchto fondů v širší síti investorů. Tyto fondy by se pak daly eh, prodávat větším institucionálním investorům a nakonec by to také pomohlo EUVK e a EUCEF, eh, aby byly jakýmsi, jakýmsi důvěryhodnou značkou, která by přitáhla širší um, pole investorů. Dále tedy nárokovatelná aktiva, eligible assets, rozšíření této definice z atraktivní oba rámce umožní lepší diverzifikaci investičního portfolia a umožní těmto fondům, aby dosáhly efektivnější velikosti. Podle této logiky, že klíčem revize je e, zajistit, aby ty rámce byly atraktivnější, si nemyslíme, že má smysl eh, měnit těch 100 eh, tisíc jako pro vstup investora. Pokud jsme o tom to mluvili, nikdo neviděl velký potenciál ve změně tohoto um, této úrovně vstupu. Taky ten 100 tisícový požadavek je eh, snadný test. Jiné testy hmm, vnímá tedy hmm, sektor kritičtěji, protože to je složitější pro administrativu. Musíte posuzovat celkou finanční situaci investora, takže bychom měli zachovat, co tady máme, protože to funguje. K požadavkům na vlastní fondy pro nás cílem zase je, aby tento rámec byl atraktivní pro manažery, aby bylo snazší je zřizovat, vzhledem k tomu, že už je vysoká úroveň ochrany investorů garantovaná specifickými ehm, pravidly a také těm 100 tisíci, tak ten požadavek na vlastní fondy by měl být lehčí než FMD. My jsme to chtěli nechat na ESMA, ale podpoříme každé řešení, které dosáhne ehm, větší efektivity a z lehčího režimu. Tyto eh, požadavky na vlastní prostředky jsou na management, nikoli na fond. Eh, nejsou proto, aby tedy odškodňovali investory. Jde o to, aby eh, společnost dále fungovala, když se dostane do potíží, ale neodškodňovala investory, pokud se to něco nepovede. To je úplně jiná funkce, na to jsou jiné prostředky. Co se týče pasů managementu, když jsme připravovali naše revizi, tak jsme nenašli žádné důkazy, že je poptávka od malých manažerů zřizovat fondy mimo svůj vlastní členský stát. Větší manažeři mají pas IFMD, pokud se to přejí, mohou ho využívat. Obáváme se, že pokud bude plný pasport pro mm, managementy, tak to celý proces zdrží. A také se obáváme, že konečný výsledek jednání bude horší než to, co máme teď. Mohli bychom mohli mít ještě složitější situaci a ten um, rámec by byl spíše méně než více atraktivní. Musíme se na ten to pas managementu podívat ještě jednou v rámci revize FMD, ale v této fázi bychom by ten text měl zůstat takový, jaký je. Také bereme na vědomí váš návrh, aby ESMA měla proměnější roli při dohledu nad těmito fondy. Jak víte, komise nyní připravuje revizi mm, regulace ESA a proto v této fázi, aniž bychom znali výsledek této revize se nemohu vyjádřit ke konkrétním návrhům, aby ESMA měla větší pravomoci. Děkuji. Děkuji vám. Teď paní zpravodajka. Já jsem chtěla poděkovat stínovým eh, zpravodajům eh, i eh, v komisi za jejich připomínky. Děkuji vám, říká pan předseda. A, a ty jsou následující hlasování na ekonu 27. 20, pardon, 22. 23. března. Pokud dialogy. Dobrá, tímto uzavíráme tento bod. A dostáváme se k bodu 7, eh, protože šestka fintech se přesouvá zítra. A jedná se o změnu nařízení o Evropském statistickém programu na období let 2013 až 17, prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 20. Spravodajem eh, je předseda. Takže já bych poděkoval všem eh, za pozměňovací návrhy. Většina z nich eh, chce eh, zlepšit návrh eh, komise směrem, který jsem nastínil ve své zprávě. Aniž bych diskutoval jednotlivé návrhy, nastíním, kam směřovaly tyto návrhy. První skupina se týkala vývoje komplexních indikátorů k situaci migrantů a uprchlíků v Unii. Některé podporují eh, eh, metodiku eh, pro průzkum násilí mezi různými pohlavími. Jsou pozměňovací návrhy, které vyzývají k vytvoření indikátorů zaměstnanosti, kterým se rozlišoval nejenom práce na čas, čáteční úvazek a plný úvazek, ale také na stálý úvazek a dočasné kontrakty Potom eh, se také věnuje pozornost eh, důsledkům eh, možného vystoupení členského státu z Unie. Takže to je první skupina návrhů a myslím, že všechny lze sdílet většina z nich. Už se vlastně promítla do mého návrhu zprávy. Druhá oblast jsou tady pozměňovací návrhy, které žádají vytvoření indikátorů eh, nad rámec HDP, měření života více rozměrným způsobem, kvality života a eh, v ekologické, eh, ekologických dopadů a trvalé udržitelnosti. Potom několik pozměňovacích návrhů vyzývá k vytvoření agregátních ukazatelů příjmové a majetkové nerovnosti. Potom pozměňovací návrhy žádají o e, statistické programy a výroční e, zprávy e, k uživatelské přívětivosti statistiky a také k zlepšení tedy dostupnosti dat, které jsou od Svena Golda. Děkuji všem kolegům a v nadcházejících dnech i na základě dnešní rozpravy začnu pracovat na kompromisech, abychom nalezli, eh, dílené stanovisko mezi různými politickými frakcemi. Děkuji vám. A, a stínovým zpravodajem za EPP je pan Máto. Děkuji, pane předsedo, za frakci poděkovat kolegům za práci. Pozměňovací návrhy, mm, myslím si, že jdou správným směrem a kromě toho mm, tento dokument skutečně eh, znamená velkou změnu. Evropská komise předložila svých deset priorit, včetně uspokojení eh, poptávky po statistikách a především nutnost reagovat rychleji. A teď se pracuje na tomto dokumentu a já si myslím, že aplikace a monitoring evropských politik eh, musí se opírat o statistiky a informace, data, které budou kvalitní, porovnatelné a budou se týkat nejrůznějších aspektů eh, na úrovni národní i regionální a proto e, je třeba pro, e, prodloužit, rozšířit tento statistický systém, aby zajistil, že budeme plnit tyto tři základní cíle, o kterých jsme již tolikrát hovořili. Je třeba mít statistiky vysoce kvalitní, které Eh, eh, eh, budou skutečně statistiky bez nějakých mezer a musíme mít možnost i reagovat rychleji na statistické potřeby Unie a nakonec třeba zlepšit produktivitu evropského statistického systému a zajistit, že budeme lídrem ve světě. Já myslím, že toto bude perfektně splněno a proto děkuji, pane předsedo. Thank you very much. I... Děkuji vám. Za EKR nevidím nikoho, takže eh, za LDK, pan Kaldešambu. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, poněvadž se mi zdá, že toto je téma, eh, které eh, nenaráží na nějaké neschody, není problematické a je třeba si připomenout, že opět platí, že eh, náš rozpočet není dostatečně ambiciozní. A protože zde jako zpravodaj, pane předsedo, vy hodně hovoříte o velkých potřebách statistik, ale eh, částka, kterou na to máme, je směšná, takže není možné všechno splnit a asi budeme muset eh, provést nějakou selekci. A ALDE má obrovský zájem na tom, abychom využili veškeré možnosti analyzovat eh, eh, i problém nerovností, rozdílů, které existují v Evropě a tady Eh, i třeba jsou to často rozdíly mm, a mezi tedy různými regiony a eh, potom ostrovy třeba a to znamená, že ten růst v podstatě je nerovnoměrně rozložen v Evropě a je to problém i s demografií. Jak řekl předřečník, je třeba i zvýšit naši mezinárodní prestiž, je třeba jít za tu konjunkturu, je třeba, abychom měli skutečně e, statistiku, která bude e, e, reakce schopná. A například teď máme uprchlíky a podobně. Ano, vím, že to jsou důležitá témata, na které třeba reagovat, ale statistika musí být kompletní a je třeba mít skutečné přímé evropské statistiky a evropskou agenturu, která mm, to bude velice vítané, když něco takového budeme mít. A třeba abychom mm, třeba mm, abychom věděli třeba nezaměstnanost třeba v Austrálii nebo v USA a podobně, nebo Eh, ne, nezaměstnanost v Rusku a ty to falsifikují, ale jaká je tedy nezaměstnanost v Evropě. No na to máme, prostě nemáme metody výpočtu dost dobré a mm, proto nesmíme ztrácet ze zřetele především Evropu v tomto. A je třeba dbát na to, aby metodika byla e, co nejvíce harmonizovaná, sladěná, <laughs> protože mm, protože jak říkají Izraelci, statistika to je e, nejlepší způsob, jak lhát. A, takže to není možné. A problém je potom často tedy vytváří spíše chaos. A jak říkám, samozřejmě prostředků máme málo, ale i s těmi mm, skromnými prostředky je třeba zlepšit statistiku a především pracovat na poli rozdílů, nerovností, které existují v Evropě a abychom věděli, že na tom si vyčlenit rozpočtové prostředky, abychom věděli díky statistikám, na co se zaměřovat především. A to ale potom bude eh, eh, práce příslušné skupiny pracovní. Takže děkuji, pane předsedo, za práci. Thank you. Děkuji. Senky Gold. Děkuji, pane předsedo. Takže děkuji mnohokrát za eh, skvělý návrh zprávy, který obsahuje řadu otázek, na kterých se shodneme, jako je například eh, indikátory, které se týkají násilí mezi pohlavími, sociální statistiky a mm, migrační otázky, které by se měly pokrývat eh, mnohem silněji, stejně jako širší agenda trvale udržitelného rozvoje. Evropský statistický program nad rámec tohoto by eh, také se měl zamýšlet nad eh, prací, kterou jsme dělali před několika lety. Některé ty věci, které jsme sepsali společně se uh, v rámci tohoto programu, zatím nebyly implementovány. A myslím, že je důležité, aby dialog s Eurostatem ukázal, co z toho programu už bylo implementováno a co ne. Proto jsme navrhli pozměňovací návrhy, abychom připomněli některé otevřené otázky. Jenom bych eh, zopakoval tři z nich. Za prvé, indikátory Evropy 2020, ty jsou často uh, zastaralé. Takže u některých klíčových indikátorů ta nejnovější údaje jsou z roku 2014. Pokud myslíme vážně No, že tohle je naše klíčová strategie, musíme mít eh, novější indikátory než z roku 2014. Druhá věc je, že uživatelská přívětivost webových stránek, a děkuji, že jste o tom, eh, pane předsedo, hovořil, pořád není tam, eh, kde by mohla být. Když se podíváte na jiné statistické Eh, webové stránky, tak tam eh, se usnadňuje učitelům, studentům, aby se používala ta data, aby se promítala do grafů, eh, do sociálních mezenta, médií, do prezentací, které se dělí na školách, na univerzitách. A zatím většiny stránek Eurostatu mm, vlastně většina vyžaduje školení na používání softwarových nástrojů různých. A nepoužívá se to snadno a, a opravdu by se to snadno dalo předělat tak, aby to bylo užitečnější pro občany. Tak jak jsme rozhodli v tom minulém programu, aktivity sociální ekonomiky by měly být jasně měřeny tak, jak to na globální úrovni navrhla Organizace spojených národů, která eh, odvedla pozoruhodný kus práce v této oblasti. To by se mělo v Evropské unii hm, použít také tak jak jsme navrhli dříve. Řada kolegů ehm, jako ALDE a SAD ehm, přišli k, nero, k znávení k nerovnosti levice, k daňovým únikům EPP, k ehm, teritoriálnější granularizaci a Jonas Fernandez k cirkulární ekonomice a Nina Jin například k indikátorům o zaměstnanosti. Takže je tady eh, spousta zajímavých nápadů a já bych byl rád, kdyby Eurostat se mohl vyjádřit eh, k tomu, co lze udělat z toho stávajícího programu a dokdy hm, bude eh, schopen aktualizovat tu otevřenou stránku Evropského statistického programu. Děkuji. Myslím, že tady další stínový zpravodajové nejsou nebo žádosti do debaty. A nebo prosím, ano, pane Namanc. Děkuji, pane předseda. Paní Kapl se omlouvá a já tady od ní mám řadu připomínek. A pokusím e, se je představit. Nejdříve princip, e, že e, komise říká, že statistiky jsou naprosto nezbytné k změření pokroku evropské politiky. To eh, nám podsouvá, že pokrok je normativní eh, termín, eh, že je nezbytný a že evropská politika se opírá na vědeckém výzkumu a jeho statistickém vyhodnocení. Potom druhá připomínka. Nové populační prognózy. Stárnoucí populace. Tam by se mělo při, přidat, přidat také demografická revoluce, e, evoluce nebo revoluce po příchodu uprchlíků a její náklady pro národní rozpočty. Potom statistika k klimatickým změnám. Tam si myslíme, že musíme silně věnovat pozornost, tomu dávat pozor na to, jak nedávné události a zjištění eh, eh, ohledně podvodů s čísly o klimatických změnách eh, vlastně ukázala na to, že někteří věci si vybírají fakta, která se jim hodí a jak to může ovlivňovat statistiky. Čtvrtá věc. To je, myslím, mimořádné. Komise předpokládá, že české státy nejsou schopné dostatečně dosáhnout eh, cílem eh, nařízení a mělo by eh, se to řešit na úrovni Unie. My si myslíme, že tady proto nejsou dostatečné důkazy a členské státy můžou schromažďovat ty statistiky a Evropská unie může podporovat nebo koordinovat a nemůžeme prostě říci jen tak, že to takhle nedostačuje nebo nedosahuje dostatečně cílů. Děkuji. Děkuji. Pak tady máme eh, zástupce Eurostatu pana eh, Petra Evraese. Chtěl byste si vzít slovo, prosím? Děkuji vám, pane předsedo. Jmenuji si Petr Leverance, eh, jsem ředitelem v Eurostatu, který zodpovídá za řízení za právní rámec evropskou statistiku. Já bych chtěl ocenit zprávu a stínových zpravodajů a také těch, e, kteří přišli s e, pozměňovací návrhy k návrhu této zprávy. Tento e, výbor Evropského parlamentu velice vždycky podporoval statistiku a zdůrazňoval potřebu evropské statistiky, která bude komplexnější, přesnější, a včasnější. Váš e, výbor zdůrazňoval e, hodnotu e, nestranných a kvalitních statistik pro informování evropské veřejnosti i tvůrců politiky a tato vrcholná priorita pravděpodobně nebyla nikdy zřejmější než v nedávných turbulentních dobách, kdy objektivní informace jsou čím dál tím častěji spochybňovány za použití tzv. alternativních fakt. Evropské statistické, eh, statistický program 2018-2020 znamená, že že program 2017 až, tedy 13 až 17 nebude úplně eh, novelizován. Spíš jde o to, že to prodloužení má zajistit dobré fungování evropského statistického systému a to tak, aby eh, splňoval ty stále více rostoucí požadavky. Se stávajícími eh, zdroji a tak dále nelze pokročit eh, příliš daleko vpřed a udělat hodně práce navíc. Spíše se snažíme skonsolidovat systém a v rámci toho je naším cílem naplňovat priority a snahy. A chceme, aby Statistická produkce eh, se opravdu eh, přizpůsobila aktuálním potřebám. Proto, eh, pokud je to jenom technicky prokázané a možné, navrhujeme pokrok v oblastech, jako je migrace, sociální a ekologické statistiky a další oblasti. Proto jsme ochotní poslali během vyjednávání eh, probrat vaše myšlenky například z eh, pozměňovacího návrhu 83 k migraci 63, k Evropě 2020 62 a 84. Potom se vrátím ještě k otázkám, eh, k webových stránkám, k tomu se vrátím k panu Gigoldovi a potom k energetice 45 se také týká zemědělství, to také. Budu reagovat k některým návrhům podrobněji. Například Pozměňovací návrh 63, který navrhuje zlepšení dostupnosti indikátorů ke sledování strategie 2020 Evropa, Evropa 2020, o tom hovořil pan Gigold už. Já jsem si eh, docela jistý, že eh, jste všichni eh, přesvědčení, že včasné vydávání dat je klíčové pro Eurostat, ale asi všichni chápete, že je tady určitá rovnováha mezi včasností a přesností statistických údajů a my v Eurostatu a členských nebo statistický úřady členských států musíme nalézt eh, správnou eh, rovnováhu, abychom eh, zajistili celkovou kvalitu, protože v celkové kvalitě toto se také počítá včasnost. Hm, Pě, čtyři z pěti tematických oblastí Evropy 2020 jsou popisovány do 12 měsíců, jak se požaduje, a jenom v jedné oblasti se to tak neděje a to jsou klimatické změny. A to vám dokážu vysvětlit proč. Některé ty údaje, například ke spotřebě energie, jsou založené na dobrovolně poskytovaných údajů eh, jejich členských států. Takže tam musíme udělat pokrok určitý. Musím, a ty eh, údaje většinou eh, se vydávají jenom několik měsíců po té 12-měsíční lhůtě, ale ovlivnění Eurostatu, například u těch emisí skleníkových plynů, je velice omezené, protože tohle to vydává Evropská agentura pro životní prostředí. Pokud jde o vytvoření indikátorů nebo eh, vytvoření nových nebo jejich úpravu, tak eh, tam sledujeme, co se děje na politické úrovni. A až eh, vy se dohodnete, tak my to můžeme zahrnout do své práce. Eurostat také neustále průběžně aktualizuje své články eh, k eh, Euro 2020, eh, ke strategii 2020, to umožňuje umožní, aby ta monitorovací zpráva byla dříve k dispozici než v předchozích letech, a to mnohem. Potom Eurostat a jeho webové stránky, pan Gigold mě zná už několik let a já jsem čekal takový pozměňovací návrh v tomto smyslu. Pro Eurostat uživatelská přívětivost je naprostou prioritou. My eh, samozřejmě závislíme na uživatelích, je to naše první priorita. Eh, pedagogické eh, atraktivní způsoby prezentace statistik a, jejich přístupnění všem uživatelským skupinám. Mohu vás ujistit, že v nedávné době Eurostat vynaložil značné úsilí k lepší komunikaci statistik a zlepšení svého webu. Například tím, že eh, zavedl eh, interaktivní vizualizace, mapy, infografiku a tak dále. Obecně před několika týdny naše stránka byla zlepšena díky novými, eh, díky novém rubrice Co je nového, kde se neustále hovoří o nových a, účtech, a, tedy o nových, a, o novinkách, o tom, co jsme vyprodukovali a také náš a, Twitterový účet je velmi populární. Také jsme dostali velmi pozitivní reakci například od Združení eh, uživatelů v Evropském poradním výboru pro statistiku. Já doufám, že vás, pane Gigolde, přesvědčí, že eh, přijímáme řadu oblasti, eh, kroků v této oblasti. A nechceme samozřejmě s tím skončit. Ty nové pozměňovací návrhy jsou pro nás takovým novým způsobem, o tom, jak bychom se pobavili. Eh, jak dál? Také eh, jsme spustili externí benchmarkingovou studii, která chce objektivně změřit, do jaké míry webové stránky Eurostatu eh, reagují na očekávání moderních uživatelů bez srovnání s podobnými statickými stránkami. A doporučení této studie budeme implementovat v polovině tohoto roku, ve druhé polovině. Potom je tam řada dalších pozměňovacích návrhů, který bych, který bych mohl reagovat ale jsem připraven, aby eh, eh, zpravodaj eh, se k tomu vyjádřil a podrobněji to vysvětlil, pokud to bude třeba. No, požádal o podrobnější vysvětlení. Závěrem bych řekl, že vnímáme silný signál, že evropský statistický systém naplňuje očekávání na ně kladená a opravdu chceme naplňovat řádně rozpočet pro evropskou statistiku a, a opravdu vytvářet přidanou hodnotu, pokud jde o naše výstupy a na si členským, eh, tedy statistickým systémům členských států. Je nám jasné, že vaše podpora navýšení rozpočtu také nepřinese žádnou eh, další podmíněnost nad eh, rámec našich stavajících praktik. A také vzhledem k financování z víceletého eh, programu a eh, pro stanování rozpočtu Evropské unie. Každopádně vám děkuji ještě jednou za vaše návrhy a za trvalou podporu eh, směrem k lepším evropským statistikám. A opakuju, že komise je vám samozřejmě k dispozici. Ráda vám poskytne blížší vysvětlení, bude-li třeba. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji i komisi a všem stínovým. Děkuji za příspěvky já myslím, že jsme vytvořili společný základ pro naši činnost a určitě i to, co eh, eh, říkáte vy a to, co píšu já v návrhu, tak eh, s tím souhlasí i Eurostat, i když tam jsou možná nějaké malé rozdíly, ale jsem přesvědčen, že se dohodneme na dobrém kompromisu, abychom mohli tuto legislativu realizovat co nejdříve. A asi nemám, co bych dodal. Já jsem již řekl, že to je ten návrh, všechny ty návrhy, které jsem slyšel, jsou velice rozumné, přiměřené a teď tedy musíme jenom to vyladit formulačně. Ale jsem optimista. Hmm, harmonogram. Hmm. No, but this is wrong, the date of the Ah, 27. March. Aha, 27. března. Hlasování 27. března, ano. Ne, já jsem četl únor, tak mě to překvapilo. Děkuji. A já myslím, že teď jsme uzavřeli program schůze a čeká na společné zasedání s výborem Jury, tak si dáme krátkou přestávku.